něco učinil. Parlament tedy bude toto doporučení výboru na vědomí a bude podle jednotního řádu informovat odpovídající rumunské orgány. Dále jsem obdržel od frakcí FDD, EF, N a ECE e žádosti na jmenování a změny ve výborech a delegacích. E, seznamenování nalezete v zápisu z tohoto zasedání. Pokud do schválení